je otázka k ústnímu zodpovězení položena komisi a týká se hospodářského růstu v Evropské unii. Nejprve dám slovo autorům této ústní otázky. Pan Malcolm Harbour bude první, má dvě minuty. Eh, pane předsedo, já jsem velice rád, že mohu prezentovat tuto otázku a jsem rád, že také naše skupina byla první skupinou, eh, která takovou otázku předkládá. To ukazuje, eh, jak je důležité pro nás, abychom měli konsistentní prorůstové politiky, aby okamžitě začala vznikat nová pracovní místa v reálné ekonomice, aniž by se to vyžádalo příliš velké investice eh, z nedostatkových prostředků veřejných. Já do dvou minut eh, nedám všechny prvky, co nás tomu vede, ale aspoň dva. Jde to především o příležitostech na evropském pracovním trhu a pan kolega Kreuzmann eh, prožil otázku, která ukazuje, že toto je na srdci mnohých poslanců. My skutečně potřebujeme rozhýbat zaměstnanost a tak zejména v oblasti malých podniků. Ukazuje se, že právě malé podniky v poslední dekádě vytvářejí daleko více pracovní příležitostí než kterékoliv jiné odvětví ekonomiky. Čili pro ty musíme dělat více. Nicméně většina našich vlád tyto příležitosti nepodporuje, nepoužívá nástroje, které mají. A za druhé k digitálnímu společnému trhu. Já každý týden dostávám novou zprávu o tom, jak důležité je investovat do digitální infrastruktury a do jeho využívání právě ze strany podniků, které zajišťují zaměstnanost. Já jsem velice eh, rád eh, a vděčný paní komisarce Redingové v době, kdy tedy byla komisařem pro digitální agendu. My potřebujeme více investic, více podniků online. Toto je jedna z růstových oblast eh, v našich ekonomik. Nové zprávy ukazují, že Evropská unie je největším prostorem pro e-commerce na světě vůbec. Čili využijeme to, kolegové, máme příležitosti, máme nástroje, proč se nám nedaří s podporou komise eh, přivádět čen, vlády členských států k tomu, aby toho využívali a vytvářeli takto příležitosti pro novou zaměstnanost. Eh, děkuji vám, pane kolego Hábre. A nyní pan Tomas Hendl. Pane, pane předsedo. Pane předsedo. už léta eh, zažíváme nemilosrdné spoření a škrty eh, na hřbetech našich lidí a to způsobuje nebezpečí recese v mnoha členských zemích. Sklouzáváme do, ruce, do recese a bohužel eh, je to proto, že se zde ignoruje to, že eh, sociálně přijatelné příjmy eh, jsou také faktorem, který rozhýbává ekonomiku. Nyní se zdá, že je takové jakési podezření, že de facto růst no, jo, není úplně to pravé, že to prostě eh, tak, jak si to představujeme, že je to jenom bublina a pokud to nebude podpořeno programy, to znamená poněkud méně eh, šlapat na plyn škrtům, eh, tak tady růst nebude. My víme, že Evropa byla v minulosti silná tím, že měla sociálně tržní hospodářství, které se dokázalo přizpůsobovat okolnostem. A co to dnes znamená, eh, my nemůžeme jít cestou z eh, škrtu sociálních eh, větších kapitálových zisků pod heslem mezinárodní konkurenceschopnosti. schopnosti Místo toho Evropa potřebuje jakýsi, jakousi vizi budoucnosti, jehož součástí budou také lidé. Lidé, kteří mohou pracovat a kteří mohou žít ne v chudobě, kteří mají šance. Čili eh, neměli bychom být Evropou zaměřenou na konkurenci a konkurenceschopnost, ale spíše na eh, sociální záležitosti. Měli bychom mít také sociálně spravedlivou daňovou politiku, eh, které, na které se budou podílet také bohatí a k tomu patří také ofenzivní průmyslová politika, kde může vznikat eh, kvalitní zaměstnanost například formou ochrany klimatu a nových energetických zdrojů. Zde existuje návrh na něco, co by se dal nazvat dalším Marshallovým plánem. My ano, můžeme být na špici průmyslové revoluce, ale to má smysl pouze tehdy, když povede k lepší budoucnosti pro všechny, ne jenom pro tlustší peněženky několika málo jedinců. A toto musíme v parlamentu podporovat. Děkuji vám, pane Hendle. A nyní paní Ferreira na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na ekonomickou situaci v hospodářské a měnové unii v roce 2013, tak bychom toto měli dělat objektivně. Nesmíme eh, do toho eh, dávat ideologii. Od roku 2008 se snažíme se vypořádat s krizí a od roku 2010 máme silné politiky takzvané rozpočtové konzolidace a disciplíny a tyto politiky se velice brutálně uplatňují v těch nejkřehčích ekonomikách. Výsledky máme nyníž. Vidíme, že ehm, Řecko je v obrovské recesi Portugalsko přesně dodržuje doporučení trojky. A když se podíváme, eh, že v roce 2011 mělo být růst 0,7%, ale růst nebyl a byla recese. Když, jsme, jak jsme to viděli již před dvěmi lety, ty úsporné synchronizované politiky nevytvářejí eh, rozpočtovou konsolidaci, ale oni tady vlastně rozpoutávají jakousi spirálu, která je čím dál tím horší. Eurozóna měla letos nárůst o 0,5%, neroste, je v recesi a máme tedy vlastně propad o 0,4%. Mladí lidé a evropští občané očekávají, že e, se něco stane, ale oni už nevěří, že ty oběti, které pokládají, mají smysl. Proto je třeba změnit kurz. Dnes uznáváme všichni, že v architektuře hospodářské a měnové unie určité prvky chybí. Již víme, jakou cestou bychom se měli vydat, ale musíme z toho vyvodit odpovídající důsledky. Jeden z nich je tak, že ten recept eh, rozpočtové konsolidace musí být přeplánovan, revidován musíme prodloužit lhuty pro konsolidaci. Rozpočtová konsolidace se udělat musí, ale realisticky musí tam být eh, úroky, které budou co možná nejvíce sníženy a nemůže tam být odměna pro ty, které financují tedy další země v takové výši. Je třeba vše odpovídajícím způsobem přizpůsobit a evropská legislativa toto dovoluje. Dnes uznáváme, že úvěr, eh, vlastně, že do reálné ekonomiky se nedostává úvěrování, že nám v Evropě chybí průmyslová politika. Je třeba zrevidovat eh, externí obchodní politiku, přizpůsobit ji globálnímu světu. Toto vše musíme učinit sva jaksi rozvážně a přiměřeným způsobem. A já na závěr chci apelovat, apelovat na to, že se nesmíme nechat jaksi oklamat politikami, které mají za cíl pouze jaksi hájit to, co se dělalo do posud. Je třeba, abychom vážným způsobem řešili problémy, zabývali se zaměstnaností, tím, že lidé ztrácejí perspektivu tím, že se tady uplatňují recepty, ty, které se uplatňují. Děkuji, děkuji paní paní Ferreira a nyní má slovo kolega Kreutzmann na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko Redingova, já dávám kolegovi Harborovi pravdu. Eh, digitální vnitřní trh stově skýtá obrovskou šanci zejména pro malé a střední podniky pro vytváření pracovních míst. A musíme dbát o to, abychom od, odstraňovali přílišnou byrokracii, protože ta nejvíce dopadá právě na malé a středně velké podniky. Potřebujeme Evropský pakt pro růst. Zde by mohla Evropská investiční banka velice dobře přispět, což ovšem také znamená, že musí mít k dispozici v tom případě dostatečné finanční prostředky. A my nepotřebujeme, kolego, eh, boj mezi jednotlivými vrstvami obyvatel, třídní boj. Ne, musíme flexibilizovat eh, pracovní trh. Máme obrovskou nezaměstnanost mladých ve Španělsku, v Itálii a ve Francii. A u nás v Německu ovšem eh, zaměstnavatele hledají pracovní sílu, takže pokud se nám eh, podaří sladit nabídku a poptávku na pracovní trhu, tak se nám otvírá velká šance na to vytvořit nová pracovní místa a vyřešit problém nezaměstnanosti či respektive alespoň snížit v oblasti mm, evropského trhu. Pro toto by mohly samozřejmě výborným způsobem přispět odpory. Potřebujeme investovat do infrastrukturních projektů, zejména energetika, doprava, telekomunikace a to za zapojení soukromého sektoru protože i zde se vždy hledí velice na to právě ze strany soukromého sektoru, zda se investice vyplatí. A proto je důležité, aby Evropská investiční banka měla k dispozici dost prostředků. Evropský pakt pro růst bude mít šanci na úspěch pouze v případě, když odstraníme na vnitřním trhu veškeré negativní prvky. A ní se vrátím ke kolegovi Halbrovi. My na výboru pro vnitřní trh se snažíme neustále dále rozvíjet vnitřní trh, protože ten v sobě má obrovské šance pro to vytvářet nový růst a nová pracovní místa pro občany Evropské unie. Děkuji. Kire, kire Kreuzmann. Pane Krojsmane, eh, akceptujete otázku pana Hendla? Prosím, pane Hendle. Pane Kolokroitmane, já jsem při... nepochopil, co jste tady myslel tím třídním bojem, když jste hovořil o mé osobě. Pokud máte pocit, že třídní boj je to, že soukromé majetky v Evropě neustále narůstají, zatímco platy a sociální dávky pro zaměstnance se neustále stěžují, tak jste možná dobře zachytil to, co jsem měl na mysli. Kolego Hendl, pokud máte pod, já si myslím, že prostě nemá smysl tady neustále opakovat takovéto věci, růst pracovní místa vytváří ekonomika. Pracovní místa vznikají pouze v tom případě, že máme na trhu konkurenceschopné výrobky, pak se vytváří nová pracovní místa, zejména malé a středně velké podniky to jsou, které to vytváří. Máme 23 milionů malých a středně velkých podniků v Evropě a 23 milionů nezaměstnaných. Pokud by se tedy každému malému či středně velkému podniku podařilo vytvořit nové pracovní pracovní místo, tak ten problém máme vyřešený. Já vím, tak jednoduché to není, ale já to v Evropském parlamentu opakuji neustále. Kdyby členské státy měly více možností v oblasti spolurozhodování, jak to máme my v Německu, no, tak bychom také měli méně problémů. To je kooperace a ne neustále tady ty hesla přerozdělování ze zdola nahoru, to sice hezky vypadá, ale žádné řešení to v sobě prostě nepřináší. Děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo paní komisařka Redinková vážený pane předsedo. Ano, my máme komplexní strategii pro eh, růst a obnovu evropské ekonomiky. Nezapomeňme na to, je to strategie pro rok 2020, rovněž mnoho iniciativ, které podporují růst a pracovní místa v krátkodobém i střednědobém výhledu a zároveň za dodržení celkové fiskální disciplíny. Prioritu musíme věnovat nyní realizaci strategie, evropské strategie pro růst. všechny ty prvky zde již máme k dispozici. Měli bychom využít všechna opatření, která navrhujeme, například kompakt pro růst a pracovní místa, nebo single Market Act, jednička i dvojka. Toto všechno by mohlo otevřít potenciál jednotného trhu a zároveň priority výročního Eh, přehledu výroční zprávy o růstu pro rok 2013. Ano, víme, že jsou to specifická opatření a víme zároveň, že sociální spravedlnost a prosperita může být vyřešena pouze tím, že budeme reagovat na strukturální problémy v naší hospodářství, že budeme stabilizovat eurozónu, Jedna z nejdůležitějších a možná nejožehavějších problematik v současné době je obnovit důvěru v evropskou ekonomiku, protože bez důvěry prostě nebudou žádné investice. A bez investic prostě nebudou žádné možnosti dalšího růstu. A růst je odpovědí na stávající evropské problémy. To, co je pro nás pro všechny důležité, je podívat se na celou tuto problematiku a zároveň pokračovat cestou odpovědnosti a solidarity, pokračovat v reformách, které by měly vytvořit podmínky pro udržitelný růst a pracovní místa. A právě proto Evropská komise ve svém výročním přehledu pro rok 2013, který se zabývá možností růstu, zdůraznila následujících pět priorit. První. Diferencovaný Mm, diferencovaná fiskální konsolidace přivětivá k růstu. Druhá věc, obnovit mm, půjčky v reálné ekonomice, podporovat růst a konkurenceschopnost pro dnešek i budoucnost, to je třetí bod, a čtvrtá záležitost boj proti nezaměstnanosti a sociálním dopadům ekonomické krize a poslední záležitost modernizace veřejné zprávy. Samozřejmě, že v této poslední oblasti můžeme udělat více například pokud jde o veřejné zakázky, digitalizace veřejné zprávy, zlepšení kvality a nezávislosti justičního systému tím, že soudnictví bude příspěvkem k obnově růstu a důvěry. Toto jsou strukturální priority a samozřejmě, že to bude trvat nějakou dobu, protože než budeme těžit se jejich výsledků, tak to prostě potrvá a právě proto potřebujeme mít nejenom střednědobé a dlouhodobé projekty, ale i krátkodobé iniciativy, které by podporovaly tyto aktivity investicemi. A zde se dostáváme k evropskému rozpočtu samozřejmě, jelikož je to zásadní nástroj pro investice, pro investice do celé Evropské unii a nemůžeme hovořit o potřebě a růstu, aniž bychom si uvědomili kritickou potřebu zacílených investic. Evropský rozpočet je na naší evropské úrovni nejdůležitějším nástrojem pro cílené investice. A pokud chceme opravdu dosáhnout v Evropě růstu, musíme mít rozpočet, který nám umožní zároveň investovat do celé Evropy a který vytvoří potřebné podmínky pro růst. Proto naléhavě potřebujeme dohodu o víceletém finančním rámci, tak abychom plně využívali všech evropských hybných pák pro růst. Navíc Pracovní program Komise pro rok 2013 eh, bere v potaz klíčové iniciativy růstu, které již byly na stole a zároveň přichází s novými návrhy. Evropská komise bude konstruktivně spolupracovat s Evropským parlamentem i s radou na tom, aby byly tyto návrhy přijaty. Podle mého názoru je to prioritou. Evropská komise se vyjádřila i k fiskálním multiplikátorům zdůrazňuje potřebu inteligentního složení opatření pro fiskální konsolidaci pro ty členské státy, které již nemají přístup k finančním trhům, prostě nemají jiné jinou možnost, to, že odloží konsolidaci, to není řešení. A ty země, které mají větší určité manévrovací pole. Tyto automatické stabilizátory by mohly hrát eh, roli a právě pak růst stability to umožňuje. A pokud jde o přebytky běžného účtu, komise vebe v potaz horizontální analýzy politik i implikací, pokud jde o velké udržitelné přebytky, podíváme se na výsledky první poloviny roku 2013 a budeme samozřejmě podporovat implementaci závěru vyplývajících z evropského semestru. A nyní pokud jde o navýšení kapitálu EIB. Ano, Samozřejmě, že očekáváme, že vedení banky um, schválí to navýšení uh, o 100 milionů eur v následujícím týdnu a jejich program půjček v následujících letech by měl um, odrazit i tuto zvýšenou eh, kapitálovou schopnost dané banky. No, my máme společnou, společnou měnu, my chceme prohloubit a posílit náš vnitřní trh. Ovšem Kromě ekonomiky zde máme i politické cíle, sociální cíle. A zde přichází na řadu naši občané. Evropská rada se má dneska bude hovořit o mm, cestě ke mm, skutečnější ekonomické a hospodářské unii a budeme se snažit naslouchat samozřejmě zástupcům přímo voleným kteří zastupují naše občany, to znamená Evropskému parlamentu, tak abychom společně budovali Evropu, Evropa, která bude solidní, která bude solidární a která bude vytvářet nová pracovní místa. Děkuji vám, paní Redingová. A nyní řečníci za jednotlivé frakce. Za EPP dostává slov pan kolega Andreas Schwab na dvě minuty. Pane předsedo, paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegové. Diskuse o růstu v Evropě určitě více souvisí s tím, o čem řekla paní Redingová, než s tím, eh, jak byla zahájena naše debata. Růst v Evropě trpí zejména tím, že se nám nedaří realizovat opatření, která jsme přijali. A je to eh, určitě méně z toho důvodu, že bychom měli příliš málo nařízení a směrnic. Já se domnívám, že růst může být pouze tehdy, když na pozadí sociálně tržního hospodářství eh, v celé Evropě zachováme řád, který funguje. A to, co vidíme, země jako Řecko, Portugalsko zavedly reformy, které jsou po, na evropské poměry skutečně špičkové, které skutečně jsou nyní mezi nejlepšími reformátory v rámci OECD, reformní reformy se nikde nerealizují tak rychle jako v Řecku nebo Portugalsku, ale vidíme, že tím eh, růst se nezajistí. Teď je třeba zavést ještě zákony a také je uvést život tak, aby abychom měli funkční realizaci těchto opatření a to znamená fungující státní zprávu a zapojení do společného trhu. Za druhé si myslím, že růst je možný pouze tam, kde lidé důvěřují v hospodářský rozvoj a kde mohou mít jistotu, že přijatá opatření, která se začínají projevovat, třeba Jirsko eh, se vrací na kapitalové trhy, že tedy tato opatření jsou opatření, které nás vedou na správnou cestu. Já eh, považuji za nebezpečné nápady, že opět bychom měli otočit kormidlem. Myslím si, že to jednoduše a prostě je špatně, je to nebezpečné. My teď musíme přesvědčit lidi o tom, že ta opatření jsou správná a že pokud je dotáhneme do konce, povede se nám Evropy zase lépe. Děkuji vám, pane Švábe. Paní Ferreira má modrou kartu. Přeje si promluvit. Tak prosím. Děkuji. Pane Švábe, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Uznáváte, že eh, německé přebytky jsou také výsledkem skutečnosti, že vaše měna se nemůže revalizovat, eh, revalizovat protože je vlastně propojená s zeměmi, které jsou slabší. Eh, uznáváte, že vlastně to, co se děje v Německu, bylo vlastně důsledkem těch toho, že tedy Německo poskytuje vlastně úvěry těm zemím na periferie eurozóny? Pan Schwab a paní kolegyně Ferreira, já vám děkuji za vaši otázku. Já jsem nikdy uh, Eh, nepopíral a Němci by to nikdy nedělali, že jednotný vnitřní trh a spolupráce v Evropě byly velice pozitivní i až jsou i pro Německo a proto jsme ochotni eh, být solidární a myslím si, že první krok jsou ty reformy a další kroky potom budou muset přijít. Pracujeme pro jednotnou a solidární Evropu ale nemůžeme nyní opatření, která jsme ji zavedli, najednou rychle opět zrušit. Musíme naopak přesvědčit všechny eh, občany v Evropě, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná. Pokud to tak učiníme, tak budeme mít i více solidarity. Děkuji. Děkuji panu Švábovi. A nyní má slovo za eh, politickou skupinu socialistů a demokratů pan Cerkas na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko Redingová, hovořila jste o Evropě, která vytváří pracovní místa. Problém ale spočívá v tom, že máme v Evropě tu skutečnost, že během posledních let došlo k zničení dvou milionů pracovních míst. K tomu se ještě přidává řada dlouhodobě nezaměstnaných a problém s nezaměstnaností mladých lidí. Máme tedy problém, který je strukturální povahy a který je chronický. A e, k tomuto se ještě pojí jedna skutečnost. Vy jste říkala, že je třeba e, i nadále pokračovat v těch opatřeních, která byla zavedena, ale já se ptám, paní komisařko, jak dlouho ještě, do kdy, do kdy se tato opatření budou provádět, do kdy se budou země na jihu Evropy zatěžovat těmito velice přísnými, úspornými opatřeními, která nejsou e, propojená s doprovodnými opatřeními opatřeními. Tady jakoby neustále narážíme na radu, na, která je jakousi zdí, narážíme na jakousi pevnou zeď, kterou vytváří rada a komise a e, tady není vůbec ochota vytvořit něco, učinit něco proti recesi, takže se situace neustále zhoršuje investice nejsou, jsou k dispozici peněžní prostředky v menší míře než dříve. Ta situace se neustále zhoršuje, mnoho lidí je udrženo opravdu do chudoby. Paní Ferreira o tom hovořila správně, je to problém poptávky, ne nabídky. A to musíte říct svým kolegům, paní komisařko. Pokud se bude eh, neustále šetřit, například i ve Španělsku, tak se opět pouze sníží poptávka a tím se zhorší již tak eh, děsivá situace občanů. Paní komisařko, podívejte se na přesné údaje, nehleďte na ideologii. Děkujeme, pane Serkaši. A dalším řečníkem je pan Manders. Máte minuty. Dank u wel, voorzitter. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený, vážená paní komisařko. Ano, hovoříme zde o hospodářském růstu v Evropě. To je magické slovo. Potřebujeme více růstu, potřebujeme více pracovních míst. Ovšem zároveň nesmíme zapomínat i na důvěru, důvěru spotřebitelů, důvěru v trhy. My prostě musíme zajistit to, aby došlo k zvýšení důvěry všech činitelů na trhu v jednotlivé obchodní transakce. Úřady prostě musí vytvořit dostatečné podmínky, tak aby k tomu to cíli došlo a legislativa, která se připravuje na půdě EU, by měla na pomoci. Ovšem, bohužel malé a středně velké podniky to často vnímají jako překážky, protože je zde sice mnoho slov, ovšem velice málo kroků Hovoříme o směrnicích, které jsou špatně transponovány v jednotlivých zemích nebo jiným způsobem v jednotlivých zemích, máme se problémy s jednotným trhem a já si myslím, že bychom se měli zaměřit na nařízení, které mají přímý dopad, stejný dopad všude. Pokud tomu tak nebude, tak v podstatě hm, to budou muset řešit jednotlivé členské státy samostatně. To by poté ušetřilo mnoho hm, finančních prostředků a evropská legislativa by poté byla jednotná pro všechny občany a všechny podniky. Můžeme hovořit ne o subvencích, ale řekněme o určitých daňových úlevách, protože subvence, to si myslím, že je nedostatečný způsob. To znamená, že podnikatelé prostě, je to kontraproduktivní, podnikatelé přichází o svou schopnost, o svou dynamiku. Měli bychom hovořit o, inovat, o o znovu objevení inovací. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme pane Mandersi. A nyní pan Paxas, máte jednu minutu za EFD. iš tiesų taupimo priemonė. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vidíme, že se dostáváme do, do spirály, do hospodářské spirály, která mm, nás stahuje neustále směrem dolů. My nejsme schopni pomoci našim občanům. My v podstatě jaksi se snažíme neustále půjčovat, a, tak abychom zvýšili HDP o několik procentních bodů. Ovšem dochází k volnému pádu a poté zjišťujeme, zjišťujeme, že si musíme půjčit ještě více, abychom byli uh, abychom dosáhli nějaké stability a pak můžeme říct, že není zde žádný problém, není zde žádná krize. Ovšem musíme si jasně říct, že úsporná opatření prostě nepřinesla vůbec nic pro naše ekonomiky, pro naše společnosti. Co můžeme udělat? Jednak zvýšit produktivitu a podporovat eh, eh, spotřebu. A samozřejmě mm, potřebujeme úspory, ovšem ne tím, že budeme brát našim občanům ale že omezíme naši byrokracii a zároveň potřebujeme efektivnější eh, výdaje, především sociální reforma, které jsou opravdu dávno očekávané. Děkujeme, pane Paksasi, říká pan předseda. A nyní zakuje pan Chuntis. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milí kolegové, ano, hovoříme o růstu. Měli bychom hovořit o růstu v Evropě. To mm, by chtěli autoři této ústní otázky. Samozřejmě, my chceme dosáhnout růstu, ovšem nacházíme se v recesi, která je nejhorší od druhé světové války. Vážená paní komisařko, to, co vidíme v některých zemích na jihu, rodiny, kde, které nemají co jíst prakticky, kde rodiče ztrácí pracovní místa. To v podstatě již nestačí pouze hovořit. Musíme zde mít politiky, které prostě musíme interpretovat jiným způsobem. Je to v podstatě důsledek neefektivní liberální politiky, toto všechno, co vidíme. Samozřejmě, že ty úmysly jsou dobré, hovoříte zde o politikách dobrého úmyslu. Ano, ovšem je to pouze retorika, retorika, která není přetavena v konkrétní činy v, v, v Řecku. My jsme právě byli jakýmsi pokusným králíkem. Najednou vidíme, že situace je ještě horší a tyto ta, tato šílená situace se šíří do jiných zemí. Toto jsou důsledky eh, politiky, omezování, škrtů. Mohu vám udat čísla Eurostatu. Ano, vážená paní komisařko, toto jsou opravdu protimluvy celé této politiky, která měla původně pomoci nakopnout růst. Hovořím zde pouze o Řecku, ovšem to je v podstatě eh, vidět i v jiných zemích, které přišlo 25% jejich HDP, mm, redukují mzdy, mají obrovskou nezaměstnanost, komise hovoří, že nemůžeme postupovat jinak, ovšem prostě toto jsou různá nářízení a pravidla, která můžeme změnit eh, jak může dojít k růstu v těchto zemích, jakým způsobem. Druhá věc reformy, které tyto země na jihu potřebují. Co to znamená? Ano, určitá politika mm, konkurenceschopnosti, která ovšem má negativní dopad na růst, jak vidíme, i přesto, že jsme zredukovali mzdy, podniky odchází, lidé nám odchází, protože a je to i v důsledku této evropské politiky, která zvyšuje rizika to znamená, že ta politika je neefektivní a prostě potřebujeme něco nového, protože vidíme, že to, co zavádíme, nám nepomáhá dosáhnout růstu. Děkujeme, pane Chuntisi, říká pan předseda a nyní se dostáváme k ostatním řečníkům. A slovo dostává pan Paolo Oranžel na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní místopředsedkyně komise. Na prvním místě bych chtěl poblahopřát, poděkovat za neustále úsilí, která komise vyvíjí v oblasti strategie pro růst. Není pochyby o tom, že komise se vždy věnovala této věci a chápala, že je tady potřeba dát prioritu růstu, eh, což se ukázalo v některých opatřeních, které navrhla a ve strategii, která se obrací směrem k růstu. Ale chtěl bych tady zdůraznit jednu věc. Strategie pro růst je naplánovaná do roku 2020 a je to strategie pro celou Evropskou unii, ale v současné době země, které jsou eh, v rámci těch konzolidačních programů a ohrožené země jsou ve velice obtížné situaci z hlediska ekonomického. Oni se skutečně snaží konzolidovat své veřejné finance, to je dobrá věc, ale potřebují nějakou dodatečnou podporu pro růst. Potřebovali bychom tedy, aby naše prorůstová strategie byla globální pro Evropu, ale je důležité, abychom měli nějaké speciální opatření, které se přesně zaměřily na růst těch zemích, které se snaží konzolidovat své veřejné veřejné rozpočty. Toto tedy by bylo to, na co bych já chtěl upozornit, že je tady opravdu potřeba, aby se zvážilo to, jak vypadá realita v Řecku, v Portugalsku, v Irsku a v zemích, jako je Kypr, jako je Slovinsko, Španělsko, Itálie, které opravdu potřebují v současné době jakési více zaměřené e, strategie pro růst, které by zohlednily skutečně jejich reálnou situaci. A již dnes bych rád e, položil dvě základní otázky otázky. Ta první, zda v současné době již eh, se navýšil kapitán v Evropské investiční bance a dále bych chtěla vědět, za některé projekty, zejména ty, které se týkají um, právě jaksi projektů, které se plánují, dávají prioritu právě eh, těm oblastem, které mají tu největší potřebu růstu. Děkuji panu Rangelovi a nyní má slovo kolega Huang Kok na dvě minuty, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážená paní Redingová, milí kolegové, kolegyně. Komisař Oli Ren podpořil říkal v tisku to, že konsolidace rozpočtová politika v této oblasti přináší pozitivní výsledky Hmm, ovšem to nás trošku překvapuje, když se podíváme na výsledky. No, tato politika, i když je aplikována v jednotlivých státech, nedosáhla růst ani zredukování deficitu. Řecko, které zredukovalo své výdaje i mzdy, by mělo být nejkonkurenčnější politikou, mm, ekonomikou na světě. Ovšem bohužel opak je pravdou. Mezinárodní měnový fond eh, řekl, že podhodnotil tento dopad, recesivní dopad konsolidace, které doporučil v rámci trojky. Dokonce hovoří o tom, že ty multiplikátory jsou mnohem vyšší, než předpokládal. A to, pokud to bude 1,5, tak eh, když se sníží výdaje o 10 miliard, mělo by to představovat kontrakci PIB o 15 miliard. A pokud rozpočtová konsolidace a její výsledky, na které čekáme, tak v podstatě toto jsou výsledky, na které budeme asi neustále čekat. DG ECFIN je apoštolem určité nové ekonomické, nového ekonomického modelu. Očekáváme, že by mělo dojít ke Eh, k tomu, že když se sníží daně, takže se zvýší spotřeba. Ovšem ve všech zemích, kde se snižují veřejné výdaje, protože chtěli snížit daně, ve všech těchto zemích v podstatě to nemělo pozitivní dopad na růst a v podstatě pouze eh, a vůbec to nezredukovalo deficit, který, o který, před, který předpokládal. Je to vlastně chyba, protože ten model, který DG eh, využilo, v podstatě ne, vzalo v potaz ty multiplikátory. To si myslím, že je opravdu ignor, je to ignorance nebo určitá neokonzervativní politika. Komise nechce vůbec revidovat své hypotézy, protože ehm, růstu se neustále věnujeme. Ovšem ty volby už nejsou našimi volbami právě proto si myslím, že by celá tato záležitost měla podléhat legislativní zprávě, pokud jde o přeskum růstu. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Hirsch na 1 minutu a 30 vteřin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko Redingová, Já jsem místo předsedkyní pro výboru pro sociální otázky a pro mě je, a pro nás pro všechny ve výboru pro sociální otázky je téma růst to nejdůležitější, protože nejlepší sociální politika, nejsociálnější politika je ta, která vytvoří pro člověka pracovní místo a proto my v našem výboru neustále eh, se tomuto věnujeme a klademe velkou hodnotu právě vytváření pracovních míst. A pracovní místa prostě vytváří podniky a obzvláště malé a velké střední podniky. To jsou pracovní místa, která to jsou tedy ti, kteří vytváří pracovní místa v Evropě. Sociální programy jsou užitečné a důležité, ale mohou pouze překlenout určité časové období. Proto je důležité, abychom se na to zaměřili a zohlednili centrální prvek, a to jsou rámcové podmínky pro malé a středně velké podniky, které musíme optimalizovat. A to znamená, že ty zákony, které již máme k dispozici, musíme uplatňovat, implementovat realizovat v praxi, protože právě pro malé, vel, středně velké podniky je největší překážkou to, pokud pokaždé čelí novým a novým výzvám v tom smyslu, že se opět změnily normy v jednotlivých členských státech a oni jsou neustále tedy konfrontovány s novými normami a to samozřejmě jim brání v jejich činnosti, proto je třeba, eh, abychom dbali o to, aby jsme konečně plně implementovali veškerou platnou legislativu a tím posílili vnitřní trh a vytvořili nový růst. Právě v oblasti například médií máme velký potenciál, kde bychom mohli vytvořit velice dobrá a kvalitní pracovní místa. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Hirš. A nyní má sloveso kolega Tadeusz Šimanský. Pane předsedo, Klíčem k budoucnosti je práce. Máme rekordní nezaměstnanost mládeže v Evropě. Přibývá lidí mladších 25 eh, let, kteří jsou nezaměstnaní. Dnes je to až 33 Když hovoříme o růstu, tak právě tato sociální skupina, mladí lidé, ti prostě potřebují přístup na trh práce. Pracovních míst je pro ně málo a dokonce i absolventi škol mají potíže s hledáním práce. To je pro ekonomiku obrovská ztráta. Kromě toho máme mladé, kteří nemají vzdělání, ani nejsou žádným způsobem vyškoleni na vyučení v žádných oborech. Já si myslím, že ambiciozní iniciativa pro mládež by mohla leco změnit. Děkuji vám a nyní eh, paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. My se tady snažíme se přesvědčit o tom, že tady mám nějaké magické respekty, že tak eh, politiky k hospodářské konsolidace, fiskální konsolidace jsou správné, ale neustále vidíme, že tady máme dva, dva pojmy, které jsou vlastně v rozporu. Tady se říká, že je nutné investovat eh, do veřejné oblasti, tak abychom podpořili růst. Ale jak, jak vypadá realita každodenní? A eh, každodenní realita to jasně ukazuje, že tady evropské rodiny trpí. Příklad Portugalska je typický. Tady se prostě eh, seškrtaly druhy, platy, sociální dávky, všechno a dochází dochází opravdu k tomu, že společnost je sociálně jaksi dušena, přímo je to sociální asfixie, bych tak řekla. Portugalsko tedy neroste, recese, neustále tam dochází ke bankrotu malým a středně velkých podniků a tím se ztrácí denodenně mnohá pracovní místa. Proto je důležité změnit naši strategii, podívat se na to, jak by se mohly zvýšit platy a penze a aby se neustále nedocházelo k tomu, že se transferuje vlastně to, co vytvoří pracující směrem do finančního sektoru. A já si myslím a doufám, že parlament tedy toto nějakým způsobem podpoří a že vyjádříme náš názor tímto směrem. Děkuji. Děkuji paní Zuberové. A nyní má slovo paní Rody Kráca. Prosím. Paní místo předsedkyně komise, milé kolegyně milí kolegové, já doufám, že to, o čem dnes nyní hovoříme a také poselství, která vyšleme, budou zajímavé nejenom pro komisi, ale také pro radu, která se velmi brzy za nedlouho Bruselu setká. Růst. To jistě není téma rady, ale nesmíme zapomínat, že naším velkým pacientem, tím nemocným, je právě růst. A růst je důležitý pro uh, udržitelnost a pro politickou budoucnost naší Evropské unie. Růst je ta páka, která nás dokáže dostat dopředu, aby ekonomika se opět oživila, aby společnost uh, rovněž dokázala vylepšit stav, ve kterém se nachází. A to je důležité zejména pro země, která trpí úspornými politikami, jako například má vlastní země. Řecko. Mladí lidé nemají vyhlídky do budoucnosti a e, perspektivy pro příští rok jsou velice e, temné. Evropská unie je samozřejmě i nadále důležitým obchodním partnerem nejdůležitějším moderním světě. Přednedávnem bylo řečeno, že v roce 2030 eh, bude Čína pravděpodobně největší ekonomickou možností, ale rok 2030 není vůbec až tak vzdálený. Ano, než se dostaneme do tohoto roku, jistě se na světě ještě mnohé změní. Ale je důležité si uvědomit, že Evropská unie nedokázala vytvořit rovnováhu jednak na jedné straně mezi Eh, konzolidací rozpočtu a na druhé straně mezi ekonomickým oživením a sociální soudržností. A proto je tedy důležité mm, se podívat na to, jak se zachováme v oblasti priority, které předložila komise pro příští rok, jak bychom je mohli skorigovat. Není přeci možné, abychom eh, tady obhajovali to veškeré to vyloučení, které existuje mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Všichni se snaží o hospodářské oživení. Není možné někoho vylučovat například z přístupu k likviditě, či e, z toho mít e, prosperující pracovní trh zaměstnanost. Toto všechno jsou aspekty, které nemají země nebo jsou podkopávány v zemích, které trpí e, problémy v současné době, ale toto je špatná cesta. Děkuji. Děkuji paní Krace a ptám se paní Kraci, zda e, akceptuje modrou kartu od pana Rubiga. Ano, takže prosím, pane Rubigo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně Krace. Bruselu se nyní na radě vyjednává o strategie Evropské unie 2020. Pakt pro růst a zaměstnanost, eh, to je to klíčové v této oblasti. Myslíte si, že ten program Horizont 2020 a financování malých a středně velkých podniků, které a rovněž um, samostatná činnost mladých lidí a migrantů. Myslíte si, že rada zde to zvolí jako prioritu a že to potom bude se to odrazí odpovídajícím způsobem v rozpočtu? Děkuji za tuto otázku, je to otázka velmi důležitá. A já vám dávám plně za pravdu. Malé a střední podniky samozřejmě potřebují vhodný rámec, vhodné klima a to vytváří nejenom tedy politika evropská, ale také politika národní. A jak bylo řečeno, jde také o přístup k penězům, který je obtížný. A zvláště jde také o nerovné přerozdělování v rámci EU a to vede právě k tomu, že jsou postiženější ty malé a střední podniku. Je třeba eh, si uvědomit, že právě toto je ten problém a tady je třeba něco udělat. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Leonardo Domenici na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kolega už eh, to řekl že tady ve Financial Times vyšel článek, který eh, byl pozoruhodným způsobem liberálního jezuitství. Jsou zde citáty, eh, tady se říká, je třeba čas navíc na eh, korekci deficitu v případě Řecka. Také chceme veřejné investice zapojit do posouzení národních fiskálních eh, plánů. To všechno musí být součástí fiskální konsolidace. Čtená si to přečte a bude se škrábat eh, na hlavě a řekne, tady se co si, co si děje, možná, že je trošku méně než krtu více růstu, no asi ne. Ne, tady to je otázka jenom retoriky, vzbuzování jakýchsi očekávání. Orient říká, je třeba je třeba, abychom prostě dále vytrvali. To je ten jezuitismus. Evropský konzervativní establishment prostě využívá jednoduše této retoriky. Eh, kdysi dávno se už hovořilo o jakýsi rigorózních eh, jezuitech eh, škrtů a my neustále jedeme stále vpřed a vpřed a říkáme, že prostě ti, co mají dluhy, tak to jsou říšníci a ty ostatní ne. Já tedy nechci tady tu politiku škrtu představovat v religiozních termínech. Ale my prostě tady máme další věci, máme tady klimatické změny a tak dále a to všechno je třeba brát v úvahu. Děkuji vám, pane Domeneči, a nyní pan Elward na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto příležitosti, že mohu tady hovořit tedy o Eh, konkurenceschopnosti společném trhu a simulaci eh, růstu. To je ovšem třeba řešit ruku v ruce s vysokou nezaměstnaností, zejména mládeže. V roce 2011 to bylo mezi mládeží eh, víc než 22%, eh, eh, v několika to bylo dokonce přes 40. V Irsku od roku 2008 se tato nezaměstnanost trojnásobila a ukazuje se nyní, že 7,5 milionu lidí od 18 do 29 let nikdy nepracovalo. To jsou lidé, kteří jsou velmi znevýhodněni, demoralizováni. Někteří ekonomi, ekonomové již hovoří o ztracené generaci. Aby došlo k růstu v Evropě, je třeba prostě udělat všechno na všech úrovních, protože tyto efekty jsou naprosto zničující pro tuto mladou generaci. Tito mladí potřebují příležitost a zaslouží příležitost, aby mohli také přispívat k ekonomice. Evropská unie eh, a její garance zaměstnanosti eh, mládeže je vítaná iniciativa, ale je třeba, aby ji šéfové členských zemí vzali za svou, jedině takto bude moci fungovat, jedině takto bude mít reálné a matatelné výsledky pro mladé lidi. Děkuji vám, pane Elvode. Teď ještě paní Martina Anderson na jednu minutu. Dá se říci, že současná situace vhání eh, mnoho lidí do sociální sítě a je to škodlivé pro domácí ekonomiku a je to další zátěž pro daňové poplatníky a mnohé země si už nemohou půjčovat další prostředky na trzích. Situace se zhoršuje. Banky mají spoustu peněz, ale jednoduše a prostě je třeba je jim dát příkaz, aby investovali do reálné ekonomiky. Tady nejde o nedostatečnou fiskální disciplínu. Tady je jediná cesta a to je reálné a podstatné investice do zaměstnanosti. Jedině takto se lze vrátit k růstu a zredukovat veřejné rozpočty na udržitelnou úroveň. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Úskok, 1,5 minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobře víme, jak Krize vznikla. Začala to neregulovaným finančním trhem v USA, který jsme si importovali k nám. Dále to byl to nefungující pakt stability a růstu pro země eurozóny. To byl tedy náš vlastní krizový faktor, který jsme si vytvořili my sami. A nyní eh, je zde otázka, jaké cesty můžeme použít, abychom eh, dokázali krizi překonat. Je třeba si uvědomit, že v ekonomice existuje mnoho zdrojů, které je možné využít, a to zejména pro dlouhodobé investice, například oblast eh, ochrany klimatu a oblast ekologie. To jsou faktory, které jsou schopné přinést růst. To by měla být dlouhodobá strategie, která může zabránit tomu, abychom se dostali do dalších možných krizí. A nejde pouze o otázky jako je ochrana klimatu a životního prostředí, je také otázky sociální a politické povahy. Pomocí směrnice o vysílání pracovníků jsme zničili práva pracujících v Evropě. Nejsme schopni konkurovat, nebo nemůžeme konkurovat s Čínou ostatními části světa pomocí mzdového dumpingu. To prostě není možné, to není řešení. Musíme vrátit zpět lidem důstojnost, kterou jsme jim odněli a cesta k růstu v Evropě jde před kvalifikovaná pracovní místa, za které jsou vypláceny dobré platy a pomocí eh, silných práv odborů. Děkuji. Děkuji kolegyni a nyní dostává slovo paní Silvia Adriana Tikau na minutu a půl. Děkuji. Ano, dnešní diskuze je nesmírně důležitou diskuzí. Bohužel v roce 2011 čísla jasně poukázaly na to, že sociální vyčlenění v Evropě, v Evropské unii rostlo exponenciálním způsobem. A já osobně se domnívám, že Evropská unie by měla zavést určitý proces opětovné industrializace, protože právě toto by nám mohlo pomoci nastartovat růst a vytvořit nová pracovní místa. Evropská unie představuje 500 milionů občanů a naši občané potřebují pracovní místa, pracovní místa, která by odpovídala jejich vstupní vzdělání. Úsporná opatření nám prostě nepomůžou nastartovat ekonomický růst. Samozřejmě, že FTT by mohla pomoci k ekonomickému růstu. Bankovní sektor by tímto způsobem konečně zaplatil za krizi, kterou sám způsobil. Děkujeme, paní Tykal, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Vidím zde dvě přihlášky do diskuze. Nejprve bych poprosil pana Petra Luana. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, v období finančních obtíží potřebuje Evropská unie naléhavá opatření. Potřebuje opatření pro podporu ekonomické obnovy, ekonomického oživení. Toto vyžaduje propojení mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem ve snaze nalézt úspěšná řešení, především těch důležitých problémů, které musí komise řešit naléhavým způsobem a to je deindustrializace Evropy. Bez silné průmyslové základny Evropské unie prostě nemáme šanci v globální konkurenci. došlo ke škrtům v oblasti investic, v oblasti industriálních investic, mělo to dopad na snížení HDP o 2,5%. My prostě musíme opětovně nastartovat investiční procesy, musí se dostat do našich továren, jinak nebudeme moci čelit přesile jiných ekonomických mocností a naše konkurenceschopnost bude zredukována a zároveň naše role jakožto globálního hráče bude pouze písní minulosti. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Polorubik. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já doufám, eh, já jsem přesvědčen, že toho výbor Evropského parlamentu pro eh, vědu a technologie eh, stanovil čtyři těžiště, které potřebujeme pro nasměrování Evropské unie. To znamená, jaké tady mám technologické obce v mobilitě. Jedním z programem je Connecting Europe, což je digitalizace. A to je možné podporovat velice snadno. Dále Evropský technologický institut my víme, že je třeba šířit eh, vědomosti v Evropě. Víme, že ve školách, dokonce ve školkách, se prezentuje, prezentují staré znalosti, 25 staré znalosti, to není dobře. A dále mobilita, jakým způsobem podporovat zdroje, jak tedy racionalizovat a zlepšovat eh, řetězec tvorby hodnot dále budování internetu a v neposlední řadě, jak je možné zlepšovat zdraví v Evropě. To je ten program Perfect Life, který byl dnes eh, představen a který k tomu může přispět. Děkuji vám, pane kolego Rybiku. A nyní dostává slovo pan Koferaty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane, paní komisařko, v této krizi se potýkáme se dvěma problémy. Mnohé problémy další jsme už změnili, ale to, co je nejvíce vidět, je nedostatečný růst a také nedostatek pracovní příležitosti. Toto je priorita. Ale pak je tady ještě také chudoba a ta v mnohých částech Evropy eh, je naléhavá situace. Eh, je to nebezpečná věc, je to import eh, ze Spojených států a to je chudoba pracujících. To se týká například žen, které pracují, ale za mizerný plat, ale pracovat musí a Eh, vydělávají méně, než kolik je práh chudoby. Čili tady máme nedostatek v politice a potřebujeme konkrétní politiky, které budou eh, bojovat proti tomu. A nyní ještě pan Masip jako poslední řečník v tomto kole. Žijeme v době naprosto absurdních škrtů. Všichni hovoříme o eh, původu Evropy, o původu našem vlastním. Evropa vznikla proto, aby eh, řídila těžbu uhlí a výrobu ocely. A my budeme dále tedy jenom eh, se zabývat uhlím a železem a zapomínat na lidi. Eh, dobře, děkuji vám. Eh, tím je tedy debata eh, zakončena a my vyhlašujeme přestávku v jednání až do 12. hodiny, tehdy začne hlasování a já vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.